Takže dobrá práce, pane Lange. A není vysvětlování hlasování. But it's obvious and they had this then. Uh, Drazí kolegové, máme spoustu 50 vysvětlení hlasování. Takže prosím vás, budu vás zastavovat, pokud překročíte čas. Musíme dodržet čas. Takže hlasování harmonogramu na 2012. Pan Betten, minuta. Děkuji, pane předsedo. Chci vysvětlit hlasování k, ke kalendáři na rok 2012. To, o čem jsme hlasovali, byl naprostý nesmysl, neboť to neřeší problém tří různých parlamentů Štrasburg, Brusel a Lucemburg, na což všichni zapomínají. Celkové náklady se pohybují kolem 250 milionů eur na měsíc. Já chci navrhnout konstruktivní řešení. Místo, abychom se setkávali 12krát ve Štrasburku, proč bychom nemohli se sejít 12krát eh, ve Štrasburku v jednom, eh, v jednom týdnu? První den bychom měli třikrát zasedání, druhý den, třetí den, další a trvalo by to jenom jeden týden, tím pádem bychom si ušetřili hodně času, ušetřili bychom tím spoustu nákladů a spoustu problémů. Pan Hanan, děkuji vám. Existuje něco naprosto mimořádného na té naší měsíční pouti mezi eh, těmi našimi dvěmi sídly. My eh, se snažíme vyzývat k úsporám, ale přitom takto vynakládáme prostředky. Hovoříme o eh, klimatických změnách a přitom vypouštíme tolik emisí tím, že se přepravují dokumenty v kamionech a podobně. Já vím, že je tu ten argument toho symbolického významu Štrasburku, historická myšlenka a tedy. Mně se líbí ta myšlenka, že Evropská unie by měla eh, ty eh, instituce rozptýlit trošku spíš, než je mít Ale proč nemít jedno sídlo? jedno sídlo, které bychom měli mít buď eh, tady permanentně v tomto krásném alsaském městečku, a nebo v Bruselu. Každopádně eh, snažme se vyloučit jakékoliv mrhání prostředky a přinešme aspoň nějaké úspory našim daňovým poplatníkům. Pan Kolneš? Pane předsedající, to hlasování bylo sice většinové, ale byl to takový manévr namířený proti textu smlouvy, která je jasná a která vyžaduje 12 zasedání ve Štrasburku. E, za účelem zrušení jedné z nich budeme předstírat, že v jednom týdnu budou dvě rozdílná zasedání, ale to je i proti výkladovému rozsudku Lucemburského soudu když tento parlament chtěl přejít z 12 jenom na 11. Už 20 let se objevují takovéto podlé pokusy, které se snaží zbavit Štrasburg sídla Evropské unie a ta současná situace je neudržitelná, ale nemusíme, aby Brusel se stal jakýmsi Washingtonem DC Evropské unie. Veškeré činnosti tohoto parlamentu se mohou soustředit ve Štrasburku a Stačí proto jenom, aby se skutečně za to více postavily francouzské orgány. Pan posl. Herr Präsident, das war heute kein Sieg der Brüssel-Fraktion. Děkuji. To nebyla, nebylo vítězství bruselské eh, skupiny, protože jsme omezili i počet zasedání v Bruselu. Takže to není tak, že by ta bruselská frakce jaksi získala navrh. To, na čem jsme se dohodli, je, že hlasování na srpnové a říjnové plenárce by mělo být v jeden týden, ale to není legální, protože to jsou eh, plenárky, které se mají eh, konat jednou měsíčně. To nemůžete zdůvodnit i úsporami, protože pak je tu těch eh, zbývajících 70 milionů. Nejde tady ani tak o náklady kvůli Štrasburku, ale spíš o náklady vyplývající z různých aktivit, které se za zavřenými dveřmi převádějí do Bruselu. My chceme mít jednotnou demokratickou tvář Evropy. Fernandez, k Fernandesově zprávě, pan Van Dalen. Je tu? Pak pan Jan. Děkuji. Děkuji pane předsedající. Chtěla jsem vystoupit k rozpočtovým otázkám, protože se domnívám, že Evropský parlament eh, skutečně není na rovnocené úrovni. Není s ním rovně zacházeno. Eh, evropští poslanci jsou pro úspory, ale důležité také je, aby naše úkoly jsme mohli plnit za řádných podmínek. Navýšení rozpočtu Evropského parlamentu Eh, pod eh, o míru nižší než je inflace, to skutečně nestačí, protože se nepřihlíží k tomu, že eh, budeme mít o 18 poslanců více, také to nepřihlíží k tomu, že je třeba financovat přístup Chorvatska a také je třeba zajišťovat, zajišťovat další investice. Myslím, že bychom tady měli najít nějaký lepší kompromis v rozpočtové otázce. Děkuji. Nyní přejdeme k další zprávě. Paní Mazony na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Turecko je strategickým partnerem Evropské unie. To víme všichni. Sehrává ústřední úlohu v zájmech Evropské unie, a je tedy třeba podporovat v Evropu v této oblasti, eh, která může být prostředkovatelem pro oblast Blízkého východu. Ta zpráva z roku 2010 o pokro Turecka musí přihlédnout k celému tomu procesu, ale jsou tady eh, určité odmítavé postoje tureckých představitelů proti některým částem eh, smlouvy o přidružení, pokud jde o svobodu vyznání, migrace a další věci, Turecké úřady eh, v podstatě nedosáhly hmatatelných pokroků a to přes tlak občanů. A nemůžeme skutečně ustupovat z té otázky základních práv. Usnesení Evropského parlamentu vyzývá komisi a radu aby se nevzdali těch pozitivních výsledků z roku 2005, zejména pokud jde o bilaterální dohodu v oblasti privilegovaného partnerství. A já se obávám, že tato hypotéza partnerství by mohla ohrozit zrychlování procesu přistupování, který musí být naším hlavním cílem. Paní Macony, vy jste jednak hovořila déle než jednu minutu a ještě ke všemu o špatné zprávě, protože uh, vy jste požádala čas o strategii pro oblast Atlantického oceánu, o které, a to je zpráva, o které teď hovoříme. Takže až pak na vás přijde řada, můžete zase mluvit o té předchozí zprávě. Eh, pan Kalinovský, minuta. Děkuji bardzo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo námořní oblasti pokrývají většinu povrchu země a my podceňujeme význam moří a oceánů v kontextu ekonomického rozvoje. Atlantský region je významný pro rybolov, pro dopravu, pro energetiku. Je to zdroj 50% světové rybolovu, ale to také zdroj ropy, nerostných sudové na plynu. A celá řada klimatických jevů může mít katastrofální dopad na pobřežní oblasti je třeba vypracovat správnou strategii pro atlantský region, což přispěje ke zlepšení ochrany životního prostředí a lepší život občanů v těchto oblastech. A nyní zpráva o pokroku Turecka v roce 2010. Pan Kalinovský na jednu minutu k Turecku. pane předsedo. Došlo k chybě. Já jsem chtěl vystoupit k průmyslové politice pro éru globalizace. Opět došlo k nějakému nedorozumění. Já jsem měl mluvit k jinému tématu, k průmyslové politice pro éru globalizace. Dobře, jste také na seznamu pro Turecka, tak když tomu nechcete mluvit, tak dám slovo opět paní Mazony na jednu minutu. Omlouvám se, pane předsedo, ale já jsem vystoupila k atlantské strategii. Já jsem se nespletl, říká pan předseda. Nyní můžete hovořit k té předcházející Dobře, takže teď k atlantské strategii. A předtím jsem mluvila o Turecku. Ano. Děkuji tedy. Strategie a rámec, v němž do něhož zapadá tato strategie, je, směr, je rámcová směrnice o námořní prostředí. O tom hovořil předřečník. A tento rámec je vlastně rámcem pro ochranu námořního prostředí, na jehož základě vypracovávají členské státy vlastní strategie ve spolupráci s třetími zeměmi, aby dosáhly cíle kvalitního ekologického stavu ve vodách, za které odpovídají. A do toho také zapadá strategie pro Atlant, Atlantský oceán. A to vychází také ze závěru Evropské rady ze 14. června, jak připomněl komisař, si vystoupil na plénu. Toto usnesení překračuje tento rámec a navrhuje věci, které jdou daleko za rámec toho, co navrhuje komise. Existuje strategie pro makroregion, kde jsou otázky spíše územní a ne spadající do námořní politiky. Věřím, že toto sdělení komise bude konzistentní s tím, o čem jsme rozhodli zde a vrátí tuto námořní strategii do území, které jí náleží. A proto jsem se také zdržela hlasování kvůli, tomuto, kvůli této nejasnosti. Paní Skřidlevská na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. S uspokojením vidím výsledky hlasování o Turecku a věřím, že veškerý postup, který by měl učinit z Turecka plně demokratickou zemi, ochrana lidských práv a lidských hodnot si zaslouží podporu. Turecko si zaslouží podporu členských států. Při reformách, které tam probíhají, třeba se soustředit na nejzávažnější problémy, jako je reforma ústavy, svoboda tisku, svoboda žen a ochrana menšin. A také chci upozornit na otázku transpozice dodatkového protokolu k asociační dohodě mezi Evropským společenstvím a Tureckem. Děkuji. Děkuji. Paní Serakiany, jedna minuta. Děkuji. Já jsem hlasovala pro usnesení o Turecku, protože ústavní reformy, k nímž došlo 12. září. Představují krok vpřed směrem k Evropě. Samozřejmě, že je potřeba ještě dalších kroků, ale Turecko je sedmým největším obchodním partnerem Evropské unie. Evropská unie je pro Turecko největším obchodním partnerem a již po století obchod pomáhal zemím, aby měly lepší sousedské vztahy. Musíme zlepšovat vztahy, vzájemné vztahy, například prostřednictvím té námořní cesty, která eh, propojí eh, obchodní námořní trasy. To bude také, jsou také součástí toho bude eh, důležité železniční spojení abychom omezili dopravu po silnici. Pan Pěle. Děkuji, pane Tur- Děkuji, pane předsedající. Turecko je významným sousedem Evropské unie. Zpráva z roku 2010, která nám byla předložena, hovoří o významných změnách, které v této zemi proběhly. Jedná se především o ústavní změny, které by měly demokratizovat eh, život v Turecku, ale v některých oblastech bychom chtěli opravdu vidět ještě větší pokrok. Důležité jsou vztahy mezi sousedy. Pokud se nevyřeší kyperský problém, pak eh, skutečně všechny další problémy budou ve slepé uličce. To tež platí pro svobody občanů a náboženské svobody. Doufám, že závěry zprávy přispějí k eh, dalšímu pokroku Turecka a přispějí k uznání, že tato země se mění nejen hospodářsky, ale i v jiných oblastech, eh, jako jsou lidská práva a svobody. Thank you, no, I'm pretty sure. Děkuji. Já jsem si jist, že osoba, která právě hovřela, byl pan Grip. A ne pan, ne pan Bilan. Takže já chci požádat pana Belana, aby nyní si vzal slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem byl člen parlamentní delegace do Turecka v loňském roce a na vlastní oči jsem tak viděl pokrok této země. Pozitivní je, že se řeší problémy práv žen, svobody vyznání, reformy soudnictví, spolupráce mezi tedy civilním a vojenským sektorem a podobně. Souhlasím, že je ještě třeba vylepšit situaci sdělovacích prostředků, internetu, právo na schromažďování a je třeba také provést reformu volebního systému. Co je znepokojivé, to je především domácí násilí. Naši pozornost si také zaslouží eh, otevření hranic mezi Tureckem a Armenií a stabilizace situace na Kypru. Rozšíření o Turecko je v zájmu členských států EU. Děkuji. Zpráva o pokroku já jsem se zdržel hlasování. Ne proto, že bych nezdílel tu logiku věci, ale hovoříme stále o potlačování svobody tisku, lidských právech a dalších věcech. To je všechno, to je nám všem jasné. Ale jsou tu některé věci, na které musí parlament tlačit daleko konzistentněji. Když dojde k když se setkáme s nevolí pokračovat v reformách, tak bychom měli ukončit eh, vyjednávání o přistoupení. Děkuji. Pan Takula, jedna minuta. Děkuji. Je pravdou, že k jistému pokroku v uplynulých letech v Turecku došlo. Ale když se podíváme na kodeňská kritéria vstupu do Evropské unie, tak tady Turecko stále ještě výrazně zaostává a já si myslím, že za našeho života se Turecku nepodaří vstoupit do Evropské unie, protože zatím je ještě nahony vzdáleno základním principům lidských práv, práv žen a dětí. A to jsou klíčové hodnoty Evropské unie. Pane předsedo, povšimněme si také situace na Kypru, kde Turecko okupuje polovinu ostrova, který je zároveň členským státem. Musíme být striktnější, nemůžeme akceptovat tento dvo, přístup dvojího metru. Musíme podporovat demokracii a musíme ale také jasně říci, že Evropská unie neustoupí. Pan Hanan, jedna minuta. Pane předsedo, přístup Evropské unie k Turecku bude jednou považován jako jako za generační epickou chybu. A buď jsme mohli říct od začátku, podívejte, prostě se to nestane, přistoupení nebude. A nebo říct, že ano. A my místo toho jim e, dáváme přednost to, to, to lákadlo, ale přitom e, jakoby nikdy nebyli schopni tom, těm našim podmínkám dostat. Přitom oni udělali tolik ústupků, pokud jde o sekularismus a Kypr, kde například eh, souhlasili s mírovým plánem, a, a který zamítli naopak kyperští řekové všechny ty tisíce stránek AKI, které implementovali a pak všechno to bude k ničemu. Eh, tady je opravdu velké riziko odcizení a vzbuzení protizápadních eh, nálad v Turecku. A z hlediska příštích 50 let by mohlo Turecko velmi dobře posloužit obraně před džihadismem. Pan posel, to jedna minuta. Vážený pane předsedající, já souhlasím s obavami kolegy Pipra a hlasovala jsem pro zprávu. Na začátku té zprávy jsme řekli, že ta jednání jsou otevřeným procesem, dlouhým procesem, jehož vyústění je otevřené. Zamítli jsme požadavek zelených, kteří se chtěli jasně e, vyjádřit ve prospěch přistoupení, tak jak to řek, e, žádali i sociální demokraté v minulosti. Ale myslím, že parlament se vydal správnou cestou ale musíme také přejít do další etapy a říct si Turkům zcela upřímně, jak to říká kolega Pípr, že přistoupení Turecka není eh, v podstatě možné, protože by to bylo příliš mnoho pro Turecko a byla to by to přílišná zátěž pro Evropskou unii. To je prostě věc, o které nelze uvažovat, je to lež, kterou bychom už neměli dále říkat. Pokud jde o ten pokrok ten je samozřejmě v zájmu i samotných Turecku a stejně tak i v zájmu EU a NATO. Nyní ke zprávě o Černé hore. Bardzo chciałem podziękować pani. Pan Zemke. Já bych chtěl poděkovat, pane předsedající, za slovo a navázat na diskusi, která proběhla v této sněmovně Eh, o přistoupení Černé hory. V rámci této rozpravy jsem položil otázku komisi a radě, jaký je harmonogram tohoto integračního procesu. To znamená, kdy se Černá hora bude moci stát plnoceným kandidátem na přistoupení. Žádnou odpověď na tuto otázku jsem nedostal. Hlasoval jsem pro usnesení z důležitých důvodů. Jedná se o usnesení, které je důležité pro Chorvatsko a za druhé je to vlastně i takové vodítko pro další balkánské země. A třetí důvod je to důležité usnesení, které ukazuje přitažlivost Evropské unie. Děkuji. Pan posl. jedna minuta. Pane předsedo, v politice rozšíření potřebujeme uspořádaný politický rámec, jak bylo naplánováno do června, mělo být ukončeno jednání s Chorvatskem. Chorvatsko by poté na podzim mělo zahájit proces přistoupení. My si přejeme, aby Chorvatsko vstoupilo již příští rok nejpozději za dva roky do Evropské unie. A potom tu zbývá integrace jeho východu Evropě, tam Černá hora a Makedonia, není to otázka jednoduchá. Je to signál vyslaný všem zemím regionu. Pokud budou respektovat kritéria, budou mít místo mezi námi. Na rozdíl od Turecka jsou to země, které jsou proevropské, které zcela zřejmě mají budoucnost v našem evropském společenství. Zejména Černá hora je malou zemí s dlouhou evropskou tradicí a já se těším na začátek eh, jednání s Černohorou. Paní Jaro... Ke zprávě paní Jaroky nyní. Pan Mastela. V rámci boje proti diskriminaci v Evropě existuje mnoho problémů. Souhlasím s paní spravodajkou, když říká, že jde o diskriminaci můžeme mít za to, že diskriminace byla eliminována, ale některé výzvy je třeba, s některými výzvami třeba se vyrovnat v budoucích letech. A celá řada faktorů je zde ve hře. Ekonomické aspekty, nedostatek kvalifikace eh, pracovníků, tedy ty výzvy jsou sociálně-ekonomické. I když to neumožní vyřešit všechny problémy, bude třeba se tím také zabývat. A opatření, která mají umožnit sociální začlenění, mají být prosazována, abychom hájili zájmy Romů v Evropské unii. Pan Rode, na jednu minutu. Tady hovoříme o otázce Romů. Někteří se domnívají, že v podstatě nemáme dělat nic, protože to není v pravomoci společenství a jiní se domnívají, že e, skutečně je to třeba nějak řešit. Ale myslím, že pokud jde o Romy, e, tak toto usnesení je důležité. Teď jsme prostě přijali určité rozhodnutí a měli bychom se zamyslet nad tím, jaké jsou výsledky, jaké jsou výsledky všech těch možností a prostředků, které jsme vložili do integrace Romů. Jaké projekty se podařily? Je třeba mít dobrou strategii a je třeba mít prostředky, které se investují do něčeho, co už dobře funguje. Ta, toto usnesení je tedy důležité, protože se právě drží této linie. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, když jsme eh, schválili iniciativu Evropského parlamentu, tak jsme udělali krok směrem k, eh, se, ke skutečné integraci Romů do místních komunit. Musíme respektovat jejich základní práva na zdravotní péči, vzdělávání a péči o zranitelné kategorie obyvatel a také ehm, voláme po větší spolupráci s místními zastupitelstvími. Je potřeba prověřit, že finance jsou používány na to, k čemu mají sloužit a že ty zdroje jsou členskými státy poctivě vynakládány. Ale eh, mohli bychom udělat ještě více při uznávání jejich práv a povinností jakožto občanů. Každopádně je tu zodpovědnost za to udělat z, jejich, z integrace Romů realitu. Děkuji. Všichni se shodujeme na tom, že strategie pro romské začlenování je nezbytná. Neměli bychom podceňovat diskriminaci vůči nim, ale práva se neobejdou bez povinností a bez dodržování zákona. Někdy se díváme na strašné, jejich strašné životní podmínky, nízkou eh, návštěvnost, eh, účast, ško, nízkou školní docházku a nízkou míru integrace spojenou s eh, trestnou činností a prostitucí. K tomu dochází v mnoha romských komunitách, v mé zemi i jinde. Takže může být trochu pokrytecké vinit z toho pouze státní instituce. Já jsem nespokojen, že v tomto textu nejsou žádné odkazy na eh, směrnici 38 z roku 2004, která se snaží eh, také zohlednit veřejnou bezpečnost. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní Jaroka, eh, její zpráva tedy je velice důležitá. A spolu se sdělením komise může představovat základ další diskuze v rámci romské platformy v Budapešti v Dubnu. Máme v Evropské unii minimální závazné standardy, pokud jde o vzdělávání, zaměstnanost, ubytování a zdravotní péči. Ale musíme se zaměřit zejména na základní školství, abychom eh, lépe integrovali tuto menšinu. Jsou tu některé připomínky k Francii, Bulharsku, Finsku, Itálii Komise musí hrát vedoucí roli a by se dohledlo na to, že bude tato strategie implementována. Musíme rovněž identifikovat povinnosti, které budou muset splnit romští občané. Pan Kročeta. Paní Kročeta? Rosario Kročeta. Není tu. Takže pan Arlaky, jedna minuta. Děkuji vám. Naše skupina podporuje tuto zprávu, neboť je to krok správným směrem, volá se tu po evropské eh, strategii a tato zpráva vychází z vnímání velmi rozmanitých eh, kulturních aspektů mezi jednotlivými romskými eh, komunitami v Evropě a zároveň se tu prosazují minimální závazné standardy na evropské úrovni, tak aby se začalo se skutečnou integrací. Zpráva se zabývá různými formami diskriminace a vyzývá k zvýšení jejich přístupu na trh práce prostřednictvím mikropůjček a dalších pobídek integrace. Zdůrazňujeme zejména to zaměření eh, na vzdělávání, zrušení segregací tříd a používání eh, prostředkovatelů a také používání učitelů Romů. Děkuji, paní Komi, jedna minuta. Pane předsedo, tato důležitá zpráva z vlastní iniciativy potvrzuje důležitost Evropské strategie pro začlenění Romů do společnosti, je třeba bojovat proti diskriminaci. A tyto jevy se vyskytují stále více v Evropě díky ekonomické krizi. Je třeba vytvořit právní rámec a neřešit tyto otázky legislativou, která nebude závazná, protože je to nedostatečné a nemůžu to dosáhnout tohoto cíle. Je také velmi důležité mít příslušnou task force pro Romy a vytvořit takový trvalý orgán, který bude podobný mechanismu například tomu, který sleduje vnitřní trh. Evropa se musí snažit, aby ochránila nejslabší občany v Evropě, zajistit ochranu lidské důstojnosti, zajistit evropské začlenění, eh, sociální začlenění Romů je nejdůležitější. nejdůležitější. Je třeba prokázat možnost eh, se začlenit do společnosti, aby došlo k izolaci. Pan Intonery. Pane předsedo, dnešním hlasováním jsme dali impuls definitivnímu řešení této otázky. Hlasovali jsme pro nejlepší možné usnesení, ale připomínám, že celá řada pozměňovacích návrhů byla předložena a 28 kompromisní návrhů bylo také přijato a ty lépe určují priority a cíle této strategie. Komise se svou trvalou task force bude muset zajistit šíření optimálních postupů a statistických údajů. Bude třeba také určit vysokého úředníka, který bude kontaktním bodem pro tuto strategii. Ale domnívám se, že bychom mohli být efektivnější a důraznější. Kdyby zpráva odkazovala na povinnosti a práva v zemi přijetí Romů, tak bychom získali lepší koordinaci této politiky v jednotlivých členských zemích. Paní Angelili, děkuji, pane předsedo. Mnoho dětí nechodí do školy děti, které jsou vykořišťované. To jsou věci, se kterými chce zpráva paní Jaroky bojovat. Nad eh, obecná prohlášení očekáváme sdělení komise v Dubnu. Očekáváme sdílenou odpověď členských států a evropských institucí, pokud jde o politiku přijímání Romů je třeba optimálně využít eh, prostředky k dispozici, mimo jiné komunitární, a zamezit tomu, aby místní zpráva se zabývala těmito otázkami a byla nucena řešit tyto trvalé výzvy. Věřím, že dojde k diskusi o směrnici 38. Tato směrnice předpokládá zvláštní podmínky v oblasti práce k umožnění přístupu k ekonomickým zdrojům, zdravotní pokrytí a právo pobytu, ale také má určité mezery. Pokud tyto nároky by nebyly splněny, tak nevíme, jaké budou sankce. A to je vakuum, které je třeba vyplnit. Pan Baldassari. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu a mám z toho radost. Chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Podařilo se shrnout jednotlivá stanoviska a stanovit jasné cíle duchu této strategie konkrétní opatření proti putování Romů, přístup k základnímu, střednímu a vyššímu vzdělání, právo na bydlení. Tato strategie směřuje k sociálnímu začlenění, nikoli k pouhé integraci. A místní zpráva komise mají zásadní úlohu, zejména co se týče kontroly využívání komunitárních prostředků. Chybí mi v této zprávě ověřování a skutečné začlenění romské komunity. To jsou výsledky, které by měly plynout eh, z této absence na území členského státu. A také se to týká sociálních programů, které nebude možné nekonečně prodlužovat, pokud pro výsledky annoin ääneni Jarokan mietinnölle, mutta haluan tarkentaa vielä kantaani. Děkuji. Už jsem hovořil o této zprávě a tato otázka je výzvou pro Evropskou unii. Existují určité ideály, které jsou spojeny se základními právy, s volným pohybem osob. Je to součástí tradice tohoto lidu. A i my ve Finsku máme Romy. Naším problémem je úroveň vzdělání Romů, romské populace. Měli bychom věnovat větší pozornost právě otázce vzdělávání. Potřebujeme mnohem tvrdší prostředky, potřebujeme legislativu, která bude fungovat. A všechny členské státy mají zodpovědnost za tuto otázku, za tuto otázku romské populace. Mikolášik, Děkuji, slovo Děkuji, slovo má pan Mikolášik. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, mluvíme o otázkách integrace Romů. Romové žijí v celé řadě evropských zemí. Žijí jak v západních, tak ve východních zemích. Je zajímavé konstatovat, že ačkoliv v západoevropských zemích byla už delší dobu zajištěna svoboda a demokracie, než eh, v zemích střední a východní Evropy, mezi něž patří i moje země, nebo naši sousedé v Maďarsku, tak se potýkáme s podobnými problémy jako na západě. Zatím jsme tyto rozdíly nepřekonali. Hovoří se o integraci romské populace na to, aby byli úspěšní na trhu práce, aby byli zdravější jako populace. O tom všem se hovoří podle platných zákonů. Přístup ke vzdělání a ke zdravotnictví je všude zaručený a je jen smutné, že romská populace často neposílá vlastní děti do školy, aby se vzdělávaly. Děkuji. Eh, Pan Takula, jedna minuta, prosím tämä lvia jrkan mietintö on erittäin hyvä mietintö. Eh, zpráva paní Livia eh, jrka kterou máme před očima, je skutečně velmi dobrá zpráva. Já myslím, že je nutno zajistit na evropské úrovni jednotná práva pro všechny. Bohužel pro tuto populaci tato práva nejsou realitou. Měli bychom přistoupit eh, k jednání, ke konkrétním krokům. A klíčová otázka je, co bude následovat po této zprávě, protože tato zpráva nemůže být eh, koncem. Je to zpráva, která nás vyzývá k tomu, abychom začali jednat. Statut Romů se musí zlepšit všude na celém území Evropské unie. Potřebujeme pokračovací zprávu. Možná potřebujeme osobu, která by pokračovala v těchto otázkách, sledovala je a dohlížela na to, že akce budou skutečně realizovány. Děkuji. Pan Lange. Pan... Nedávná eh, hospodářská krize postihla <laughs> Evropskou unii. Často jsme se zaměřili na to, že trhy by se měly sami regulovat. A to bylo dosud prováděno jednotlivými opatřeními bez jakékoliv koordinace mezi členskými státy. Strategie Evropa 2020 poprvé uznává potřebu nového přístupu. S tím, že se prezentuje iniciativa FAR. Potřebujeme rozvíjet naši průmyslovou bázi a vytvářet kvalitní pracovní místa. Evropská unie se musí rozhodnout, jak bude v budoucnu vypadat její průmysl. Musíme se rozhodnout pro to, jakým způsobem budeme na vnitřním trhu postupovat. Proto je důležité koordinovat makroekonomické, rozpočtové a fiskální i další politiky, například prostřednictvím harmonizace daňové politiky, pokud jde o daň placenou společnostmi. Děkuji, pane předsedo. Zpráva Lang naráží na velmi aktuální problém. Jde o reakci na hospodářsko-finanční krizi, která zasáhla náš výrobní systém. Myslím si, že odpověď obsažená v tomto usnesení je velmi pozitivní, protože združuje všechny potřebné proměny nutné k tomu, abychom vybudovali dobrý projekt na oživení ekonomiky. Zaměřujeme se na inovaci a výzkum, a Vzhledem k tomu, že je to velmi důležité pro náš průmysl, myslím si, že to bude platný stimul trošku konzervativnější pozici komise. Spravodaj združil více než 500 eh, pozměňovacích návrhů a vypracoval usnesení, které je velkým příspěvkem k práci, která nás čeká. Jedná se o transverzální, horizontální přístup eh, společný pro různá odvětví. Budou se používat eh, modely monitorování z vrchu i ze spoda. Zbývá nám dořešit evropský patent. Eh, proti tomu já jsem rozhodně postavena, ale přesto jsem hlasovala pro velmi pozitivní usnesení. Děkuji. Děkuji. Den nedo. O κύριος Αντωνιώτση για ένα Pan Antonio, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva zdůrazňuje celou řadu pozitivních aspektů a odráží požadavky vyjádřené jednotlivými národními průmyslovými sdruženími. Proto nemohu než souhlasit s obecným vyzněním zprávy pana Langa. Nicméně jsou zde určité kritické body které nejsou vyřešeny. Například žádost o nová legislativní opatření, pokud jde o efektivitu využívání zdrojů a především pokud jde o posílenou spolupráci v oblasti patentů. Teď je důležité přistoupit k otázce eh, evropské disciplíny označování původu Úvodu, To je velmi důležitý prvek, abychom posílili konkurenceschopnost evropského průmyslu. Já jsem hlasoval pro Langovu zprávu, protože si myslím, že schválení této zprávy povede všechny instituce k tomu, aby začaly uplatňovat eh, tento ambiciózní program a projevili konkrétní politické kroky. Pan Kalinovský. Pan Kalinovský. Děkuji, pane předsedo. Průmysl na světě se rozvíjí velmi zajímavým tempem. Abychom nezůstali pozadu, potřebujeme změnu. Evropa je malá a musí nabídnout světu něco více než pouze další fabriky. Proto je třeba investovat do nové technologie, rozvíjet medicínu, farmakologii a další věci i v oblasti zemědělství. A teď nemám na mysli nějaké obrovské farmy, ale je třeba tvořit nová řešení, která nám umožní produkovat eh, zdravé a ekologické potraviny anebo získávat energii z alternativních zdrojů. Tyto investice jsou potřebné pro současné hospodářství. Inovační řešení to je také odpověď na demografické změny, které vyplývají eh, ze stárnutí populace v celé Evropě. Děkuji. Pan Mikolášik, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Průmyslová politika je jako součást hospodářské politiky musí sloužit udržitelnému růstu a zvyšování kvality života. Evropský průmysl čelí silnému konkurenčnímu tlaku ze strany rozvíjejících se zemí. Evropská unie proto musí eh, mít proaktivní politiku, aby zachovala a upevnila evropský průmysl jako hybnou síly hospodářského růstu. Fungující jednotný trh musí být zajištěn na základě vyjednávání výhodných podmínek s třetími zeměmi, ale také eh, v důsledku ochrany a narušení hospodářské soutěže a duševního průmyslového vlastnictví na úrovni třetích států. Evropská unie totiž má vysoký potenciál získat eh, vysoké velkou výhodu kvůli eh, dobře kvalifikovaným pracovním silám a vytváření eh, podmínek, což je nezbytné pro výzkum a vývoj. Děkuji. Pan Bělen, jedna minuta. stanovení mal tři čtvrté europejského... Pane předsedo, průmyslová výroba činí asi tři čtvrtě evropského vývozu a také poskytuje velké e, pracovní příležitosti. Proto je výroba, průmyslová výroba pro nás mimořádně důležitá. My bychom se měli poučit z ekonomické krize a měli bychom se zaměřit na to, abychom vytvořili dobré podmínky pro rozvoj průmyslové výroby v Evropě. Strategie 2020 nabízí nové příležitosti příležitosti a nabízí nový potenciál pro modernizaci průmyslové základny v našich členských státech. Také bychom se měli zaměřit na vysoce kvalifikované pracovní příležitosti, protože tehdy bude Evropa vedoucí silou v oblasti průmyslové výroby. My musíme přejít také ke znalostní ekonomice. Proto podporuji usnesení. Paní Zaniky, jedna minuta. No. Je tady mezi námi? Ne, není. Paní Muscardini. Děkuji, pane předsedo. Bylo by nepředstavitelné, aby sektor, který v EU představuje 57 milionů občanů, tři čtvrtiny evropského vývozu, a asi třetinu hrubé přidané hodnoty Evropské unie, nebyl podpořen adekvátními odvětvovými politikami, které jsou zaměřeny na růst a rozvoj. Nemůžeme mít obchodní konkurenceschopnou politiku bez eh, kvalitní průmyslové inovativní politiky. To, co navrhuje Komise pro mezinárodní obchod, eh, Pokud jde o využití nástrojů, je třeba bránit na e, zájmy Evropské unie, v následujících jednáních, aby byla chráněna právě průmyslová výroba a zaměstnanost. To je nezbytný požadavek k tomu, abychom překonali krizi a zajistili, že výrobní sektory budou upřednostňovat reálnou ekonomiku před finanční ekonomikou a zabrání se těm spekulativním bublinám, které způsobily takové katastrofy. Mr. Jar, no. oh. Pan Jar? Mikro. Ano, děkuji, pane předsedo. Dnes jsme mohli hlasovat o této zprávě pana Lange a samozřejmě, že by bylo nejlepší, kdyby ke krizím nedocházelo a ještě horší je, když se z nich nepoučíme. Eh, I v poslední krizi jsme se zabývali průmyslovou politikou, eh, stejně jako dnes před poslední krizí však bylo mnoho současníků, kteří říkali, že je možné vydělávat peníze pouze penězi. Rozhodující pro Evropskou unii je však průmyslová politika a já se domnívám, že je velmi důležité toto prodebatovat. Stejně tak důležité je se zabývat udržitelným vývojem, inovací, průmyslovou politikou v budoucnosti, ale v této zprávě eh, zdůrazňujeme tradiční průmysl. To mě velmi těší a doufám, že to tak bude i nadále. Pan Kelly. Eh, Děkuji. Hlasoval jsem pro tuto zprávu a myslím si, že bylo nejvyšší čas, abychom se zaměřili na průmyslovou politiku e EU, protože není pochyb o tom, že v posledních letech jsme začali v této oblasti pokulhávat. A já doufám, že toto bude v budoucnosti napraveno. Chci také vyjádřit jednu obavu, která se objevila na straně číslo dvě a tady se hovoří o konda, eh, konzolidaci firemních daň. Firemní daně jsou pro nás velice důležité a každá země by měla mít šanci si výši těchto daní stanovit. Někde jsou vyšší, někde jsou menší. a proto mohu říci, že tato zpráva se mi líbila, hlasoval jsem pro. A nyní pan Zedy. Pane předsedo, hovořili jsme o ekonomice a ten, tato zpráva musí být podpořena právě v současné době, protože globalizace je výzvou pro přežití Evropské unie a jejího průmyslu my také se musíme zaměřit na strategii 2020. Důležité je v této souvislosti řešit také otázky relokace podniků pokud eh, přijdeme o náš tradiční průmysl, tak to bude špatné. A já doufám, že tomu tak nebude, což jsme viděli na příkladu malých a středních podniků. Je také důležité, abychom měli dostatek surovin v oblasti energetiky. Musíme se zaměřit na inovace a výzkum pro průmysl. Dále musíme také využívat synergické, synergetické efekty mezi průmyslovou a například zemědělskou politikou. Paní Bilba, hlasovala Hlasovala jsem pro tuto iniciativu, protože Evropská unie musí jasně vsadit na průmyslovou politiku a čelit rizikům krize, konkurence ze strany třetích zemí a globalizace vyšším veřejným financováním, které se odrazí v budoucím rámcovém programu. Proč? Nebo na co? na aktivity, na soukromé investice a na podporu spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. To nám umožní vytvořit kvalifikovaná pracovní místa, ale je důležité využít technologické a vědecké schopnosti regionu, které vytvořily inovativní sítě a konkurenceschopné klastry a které jsou lepší než jejich země, pokud jde o inovace a efektivitu. To je případ Baskicka. Využijte zkušenosti regionu. Neotáčejte se k této evropské realitě zády, protože tváří v tvář současným hrozbám jejich eh, zkušenosti nám pomohou konsolidovat vedoucí postavení této politiky. Pan Hanan je zde, prosím. Eh, nyní tedy přerušuji zasedání až do 15 hodin. Děkuji. Thank you.